Děkuji vám, kolegové. Jsme opět ve spojení. Doufám, že jste neodešli. Během hlasování jsme měli kvórum, tak aby to bylo z procedurálního hlediska v pořádku. A nyní budeme pokračovat s naším dalším bodem eh, pořadu jednání výměna názorů s komisařem pro hospodářství Paulem Gentilonem ohledně reakce EU na šíření onemocnění COVID-19. Pane komisaři, děkujeme vám, že jste se zúčastnil výměny názorů zde v našem výboru. Většina účastníků se účastní na dálku. Jak vidíte, místnost je skoro prázdná. IMCO má na starosti dohled a legislativní eh, přehled a pravidla, která se týkají Eh, cel a celní unie. To spadá do vašeho eh, portfolia a cílem tohoto setkání je probrat eh, reakci EU na pandemii COVID-19 a také podívat se na výhledy do budoucnosti. Chtěla bych zdůraznit úlohu Evropské komise v koordinaci kroků členských států také ve světle eh, společné evropské cestovní mapy, pokud jde o uvolňování karanténních opatření. Jedná se tedy o Eh, to, co bylo představeno komisí a Evropskou radou 15. dubna. Chtěla bych ještě zdůraznit, že tato výměna názoru by měla na pomoci eh, zjištění názorů komise, pokud jde o pracovní program komise, pokud jde o zajištění fungování správného celní unie. A chtěla bych také zúraznit, že se soustředíme na provádění cestovní mapy pro obnovu ohledně odolnější, udržitelnější a spravedlivější Evropy a také především co se týče fondu obnovy pro COVID-19 a jaký dopad to bude mít na víceletý finanční rámec. Očekáváme tedy konkrétní podrobnosti, pokud je o dopad těchto dvou návrhů komise eh, ke eh, clům. Máte tedy, pane komisaři, úvodem pět minut, pokud souhlasíte. Eh, děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení poslanci. Děkuji vám za tuto možnost, kterou jste mi dali, abych zde mohl být s vámi. Úvodem mi dovolte, abych se zmínil o, o řešení, na kterém jsme se dohodli, pokud jde o reakci na stávající krizi. Pohovořím o několika. Nejdříve legislativa, Eh, pokud jde o zdravotnické zařízení, které bude prosto DPH a cel. Potom legislativa s cílem usnadnit import lidských orgánů. Za třetí doporučení pro zjednodušení osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků. Za čtvrté sdílení informací se všemi národními celními úřady ohledně nebezpečných eh, padělaných eh, zdravotnických eh, zařízení a dodávek. Za páté pokyny pro celní úřady ohledně rizik, pokud jde o provádění celních kontrol. A v tomto kontextu, kdy je snížená operační kapacita, samozřejmě monitorujeme Eh, uplatňování těchto opatření, včetně ostatních, eh, během těchto týdnů. A jsme v úzkém kontaktu s členskými státy a s předmětnými organizacemi obchodu. A tím eh, také nám to umožňuje se poučit v reálném čase. Abychom tedy mohli použít to, co jsme se naučili, tak je důležité, aby celní unie byla Eh, lepší, pro funkčnější pro občany a podniky. Nejdříve bych chtěl představit konkrétní kroky pro dalších pět let v rámci akčního plánu. Je to tedy další úroveň pro celní unii. Budou tam tři cíle. Za prvé eh, zajištění ochranu našich hranic a dodržovat a podporovat plnění pravidel, včetně eh, zprávy cel. A potom za druhé navrhuji jednotné okénko a prostředí pro e, celnice, tak aby se e, mohlo nadále pokračovat modernizaci přeshraničního pohybu zboží a snížit administrativní zátěž při proclévání. Podniky by tímto ušetřily čas a zároveň celnice by mohly provádět lépe kontrolu a zaručit eh, bezpečnost vnitřního trhu. Nyní očekáváme, že tyto iniciativy by mohly být přijaty na podzim. A to by nám umožnilo provést konzultace, širší konzultace s členskými státy a především, aby tyto eh, návrhy obsahovaly eh, to, co jsme se naučili z této krize. To je velmi důležité pro cel, eh, pro celní úřady, tak aby celní unie byla odolnější do budoucna. A velmi se těším, že budu moci na tomto návrhu s vámi spolupracovat. A závěrem několik slov k víceletému finančnímu rámci. Jak víte, eh, komise předloží svůj eh, revidovaný návrh, to bude příští týden a bude to vlastně ústřední částí plánu obnovy pro Evropu. A musíme eh, využít eh, naši společnou institucionální váhu, tak aby tento balíček byl dostatečně ambiciozní a byl přijat co nejrychleji. Zároveň je zásadní, pokud je oba dva programy procla v rámci víceletého finančního rámce, ke, které, ke kterými jsme se zavázali, tedy celní programy a e, nástroj pro kontrolní zařízení. Já jsem si vědom že došlo ke značnému pokroku, pokud je o dospění k dohodě, co se týče těchto eh, dvou legislativních aktů a samozřejmě je potřeba mít dostatečné finance, aby se to mohlo skutečně provést. Velmi si vážím podpory Evropského parlamentu, pokud jde o zachování rozpočtu pro oba dva z těchto programů. A e, chtěl bych vás požádat, abyste pokračovali v prosazování potřebných financí, protože to je e, jediné řešení, abychom umožnili digitalizaci a lepší ochranu, na čem už se dohodli spoluzákonodárci, protože v oblasti cel existuje mnoho výzev. A v této souvislosti bych vás chtěl ujistit, že komise přišla se striktní eh, eh, systémem řízením s členskými státy, pokud je o provádění IT systému, tak jak se s tím počítá v celním kodexu Unie. A chtěl bych se obzvláště soustředit na potřebu formálního podávání zpráv Evropskému parlamentu můžete počítat s mojí plnou podporou, pokud jde o zapojení Evropského parlamentu, protože musíme společně pracovat, abychom překonali problémy, před kterými stojíme. Děkuji, paní předsedající. Um, Děkuji, pane komisaři. Máme dvě kola otázek. Jednak za politické frakce a je jednak pro Eh, ostatní. Máme eh, nejdřív 4,5 eh, dohromady na otázku odpověď na první kolo a mm, jako první má slovo pan Švab za EPP. Děkuji panu komisaři za jeho úvodní slova. Behalf of the EPP e group first, that for us it's not so much important these days that we are associated to the decision-making process. The key is that European law is applied in place in those places where we need it to be applied and where we have been seeing in the crisis that it hasn't been working as we wanted, because we have been observing that member states have closed their borders. Viděli, všimli jsme si toho, že členské státy uzavřely své hranice, což mělo negativní vliv na vnitřní trh a mm, toky zboží. A v případě eh, druhé vlny pandemie, jaké aktivní opatření můžeme přijmout? abychom zajistili lepší fungování celní unie a hranic. Pa, v, především v prvních týdnech po vypu knutí eh, epidemie mnoho falešných produktů se dostalo do EU, především do vaší země, kde vidíte eh, nedostatky v celních kontrolách a jak to budete řešit do budoucna, než se tyto produkty, nebo aby se už tyto produkty na Eh, náš trh nedostali. Pane komisaři, máte slovo. Ano. Máte jistě pravdu. že v první fázi eh, té pandemie, v prvních týdnech, jsme čelili velkým problémům na hranicích i e, při fungování celnic. Byly zákazy mm, zdravotnických pomůcek, byl problém s e, základním zbožím a jejich e, pohybu. My jsme ale rozhodně pracovali a s určitým úspěchem ve spolupráci s prezidentem, e, e, teda předsedkyní, komisařem Valeanem a komisařem Jonsenem. Nakonec jsme překonali tyto problémy, tyto zákazy co se týče zdravotních pomůcek, také jsme zrušili DPH v případě tohoto zdravotní, těchto zdravotních pomůcek. Byli jsme schopni vytvořit zelené pruhy, Hmm s cílem omezit čekací dobu na hranicích na 15 minut, což je nyní, což nyní striktně monitorujeme. Pokud se vrátím k tomu, jak vypadala situace na některých hranicích, například ehm, na severu mé země, v Rumunsku. Tam byly desítky kilometrů e, nákladních vozidel. Takže máme zkušenosti, které budou velmi užitečné v případě, eh, který doufáme, že nenastane, tedy druhé vlny. Proč jsme nyní více připraveni? Protože máme popisy a seznamy produktů, které by měly mít eh, měly být bez tarifů. Máme výměnu s národními tedy celními orgány, ohledně eh, řízení rizik, eh, padělaných výrobků. Často máme tyto problémy v posledních týdnech. Takže moje odpověď je, ano, zažili jsme problémy, ale myslím, že spolupráce s komisařem Nalanem Bretonem Johansnem tak nakonec přineseme odpovědi a budeme lépe připraveni na ten případ, který doufám nenastane, tedy tu, tu druhou vlnu. Děkuji, pane komisaři. Dále je na seznamu Crystal Schaldemose za SND minuta a půl, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Vítejte, pane Gentiloni. Jsem ráda, že máme tuto možnost této výměny názoru. Možná trošku širší otázka my eh, potřebujeme vytvářet takový odolnější vnitřní trh. Viděli jsme některé problémy um, i uh, dodavatelských řetězců ze zemí mimo EU, které nefungují, byly zničeny. Můžete možná trošku vysvětlit, jak vytvořit odolnější vnitřní trh do budoucna. Budeme vracet produkci do Evropy, u příklad kritické eh, infrastruktury jako výroba léčiv a podobně, anebo bychom měli pokračovat jako do posud vytváření funkčního odolného eh, vnitřního trhu znamená i obchod se zeměmi mimo tedy celní unie má vytvořit lepší systém dodávek a jak vytvářet odolný vnitřní trh, kde stále budeme obchodovat se zbytkem světa. Ale současně některé kritické výroby musíme eh, dostat do Evropy. Děkuji, pane komisaři, na tři minuty, prosím. Děkuji za tuto otázku. odpověď není jenom v našich rukou. Je také předmětem vývoje obchodních vztahů, multilaterálních dohod a podobně. Co se týče EU, tak je nezbytné v příštích měsících najít rovnováhu mezi nutnými změnami a obecným cílem tedy zachovat vnitřní trh. Nejsem příliš velkým příznivcem všech těch eh, řečí o obnově všech eh, hodnotových řetězců uvnitř našeho jednotného vnitřního trhu. Ano, jistě potřebujeme v některých případech chráněné evropské eh, hodnotové řetězce. Příklad důvodem, který všichni uváděli v těchto týdnech, byl paracetamol, jak víte. Ale musí tady být rovnováha s potřebou zachovat vnitřní trh a jeho otevřenost Ehm, mm, spravedlivému rovnému obchodu na globální úrovni. Takže ano, potřebujeme silnější řetězce v Evropě a musíme být opatrní a vyhnout se tomu, aby se porušily rovné podmínky touto krizí, protože v hodnotových řetězcích. které jsou, budou dobře podporovány, ale současně vnitřní e, řetězce by neměly být uzavřené. My zůstáváme ekonomikou, která potřebuje ochranu ale také otevřenost eh, spravedlivému obchodu. To je vnitřní trh. Děkuji. Ehm, další má slovo Sandro Kozy za Renew na minutu a půl, prosím. Děkuji. Děkuji, děkuji eh, pane předsedo, děkuji panu komisaři, děkuji Paulo. Právě jste hovořil o tématu rovných podmínek pro všechny. Před několika dny Emmanuel Macron a Angela Merkelová přišli s velkými dalšími návrhy, na kterých teď pracuje Evropská komise. A mne by zajímalo, zda Evropská komise pracuje také na vlastních zdrojích. Mám tím na mysli vlastní zdroje, které by použili jakoby nastartovali ten eh, plán obnovy. Já například mám na mysli daň z uhlíku na vnějších hranicích EU a, nebo eh, nějakou digitální daň. Může nám komise k tomu něco říci, k takovému možnému přístupu? A pak mám ještě druhou otázku a ta se týká eh, insolvenčního nástroje, který bychom možná mohli použít pro to, abychom pomohli firmám v oblastech, které byly zasaženy nejvíce v tomto směru, co hodlá učinit Evropská komise, jaké má záměry. Mám na mysli zejména sektor cestovního ruchu, které si vyžaduje naši obzvláštní pozornost momentálně na našem vnitřním trhu v neposlední řadě díky na základě otázky, na základě toho, že třeba, bychom měli bezpečnou eh, svobodu pohybu a bezpečné znové nastartování tohoto sektoru. Ptám se, takže to je z mé strany vše. Děkuji. Pan Gentiloni na tři minuty. Děkuji, pane Gentiloni. Pokud smím, tak pokud mohu, tak bych eh, odpověděl italsky. Ano, můžete. Děkuji. Děkuji, pane Goci, za vaši otázku. ten eh, cíl, ta otázka práce na vlastních zdrojích, to je samozřejmě zásadní přístup právě nyní v kontextu kroků, které momentálně činíme, tedy v souvislosti s plánem obnovy a jeho financováním. Eh, tato problematika tedy v tomto kontextu je samozřejmě o to důležitější a urgentnější. Je to téma, které v neposlední řadě je také obsaženo v dokumentu, který předložila francouzská a německá vláda. E, ten, e, ta daně z uhlíku na vnějších hranicích je momentálně ve fázi hodnocení dopadu. A my musíme ještě zanalizovat, zda bychom možná chtěli jít raději cestou tohoto nástroje, anebo zda tento nástroj bude součástí takového celkového balíčku, ke kterému bude také patřit eh, přepracování směrnice o eh, zdaň, energetické daní. Takže to je pak jeden celý balíček a je to něco, co budeme zvažovat v rámci ročního programu komise. Co se týče toho insolvenčního nástroje, Momentálně hovoříme o kritériích pro výběr poskytovatelů, pro které by tedy byl tento eh, nástroj nebo pro těch uchazečů, pro které tedy by se to potom poskytlo a tak by se zabránilo jejich insolvenci. Jde na, nyní je zejména důležité stanovit velikost firem, které by na něco takového měly nárok a pak musíme identifikovat kritéria, která na evropské úrovni eh, my budeme hodnotit jako strategická, tedy jak budeme vlastně hodnotit to, zda nějaká firma či podnik si zaslouží eh, dostat pomoc prostřednictvím tohoto nástroje. A dále, co se týče těch zelených koridorů a jejich fungování, tady vám ano, musím dát za pravdu, eh, stále ještě jsou tam jisté potíže, ale mohu vás ujistit, že každý den, každý den to kontrolujeme. Naše útvary, útvary Evropské komise eh, sledují, jak se ty koridory vyvíjí. Každý den jsme v kontaktu s členskými státy, tak abychom zajistili, že skutečně se bude na hranici čekat maximálně těch 15 minut. Děkuji. Za ID paní Alessandra Basso, prosím, minuta a půl. E Děkuji, pane komisaři. Hovoříme o fungování vnitřního trhu. V tom případě ale je třeba podpořit také poptávku na vnitřním trhu. A není to možné učinit tím, že nějak formálně změníme nějaká pravidla. Potřebujeme skutečné impulzy. Německo a Francie navrhly, že si komise Eh, půjčí dlouhodobě 500 miliard eur, bylo to garantováno z evropského rozpočtu a financováno to bude novými příjmy a vlastními zdroji. V tomto návrhu se zcela explicitně hovoří o závazném plánu splátek, tak aby ty země, kteří si budou nebo země, které, které by to chtěly využít, se totiž zadluží. A tyto peníze potom se budou předělovat tedy uh, na základě programu Evropské unie, ale pouze ve státech, které se zavážou, že projdou ambiciozní reformní agendou. Budou to tedy vlastně půjčky, které budou svázané s mnoha různými podmínkami, což eh, pravděpodobně vede povede k tomu, že například italská vláda bude muset dále omřevat veřejné služby nebo krátit důchody, ale naše firmy teď nutně potřebují i hned likviditu. Ptám se vás, jak se postavíte k tomuto německo-francouzského návrhu a v jakých lhůtách se to má odvíjet, jak mají ty peníze, jak si tedy půjčí eh, komise ty peníze na kapitálových trzích a za jakých podmínek se pak ty peníze budou poskytovat členským státům. Děkuji, paní Baso, pan komisař. Děkuji, paní Baso. Já vám dávám naprosto zapravdu ten aspekt likvidity firem. Nespadá ovšem do kompetence, pouze do kompetence Evropské unie. My jsme učinili mnohé, ale před námi ještě mnoho práce a samozřejmě také pro e, národní vlády e, je tady velký kus práce. My jako komise předložíme plán obnovy a zajistíme, e, předložíme tedy jeho financování, bude to přímo přesně za týden, kdy to předložíme a já vás mohu ujistit, že co se týče toho společného dokumentu Německa a Francie, tak my jako Evropská komise to vidíme jako jeden krok. Krok správným směrem, zásadní krok. A tady se přiblížily postoje dvou zemí, které samozřejmě už je to něco velkého, je, je tady velký příspěvek ze strany členských států, jedná se o dva velké státy a k tomu musí přijít příspěvek Komise a Evropského parlamentu. Je důležité, aby Německo a Francie poskytly bezkytně, oni tam tedy naplánovali velkou částku, 500 miliard eur výdajů. To nebudou tedy půjčky ve vlastním slova smyslu. A rozhodně to nebudou půjčky, které by si brali členské státy a staly by se z toho tedy pak jejich dluhy. Ne, tak to nebude. Bude to způsob zadlužení, který půjde tak, že se autonomně svrchovaně zadluží pouze sama Evropská komise tím, že ona si půjčí na kapitálových trzích. Jako Evropská komise. Je to nový přístup, nový způsob. Dříve nic takového ještě neexistovalo, je to poprvé, ale já si myslím, že je to zcela oprávněné, protože procházíme krizí, která sama osobně je rovněž bezpříkladná a bezprecedentní. Nyní k návrhu, který předloží Evropská komise za týden. Rozhodně ten návrh bude předložen a pak bude probíhat diskuze mezi 27 členskými státy. Jistě to nebude jednoduché, ale když se podívám na to, jakých pokroků se dosáhlo během posledních dvou měsíců, od té doby, kdy pandemie propukla, tak musím říci, že mě to naplnilo jistou důvěrou a já tedy skutečně věřím, že se nám podaří dosáhnout i dalšího pokroku. Ale když my odkazujeme na návrh Francie a Německa, tak musíme k tomu rovněž říci, že to není návrh, který se opírá o zadlužení, že by tedy každý jednotlivý členský stát se zadlužil. Tak tomu skutečně není. Děkuji, paní komisaři. Nyní paní Alexandra Gíze za zelené. Děkuji. Děkuji, děkuji, pane komisaři. Já jsem velice rád, že nám dnes odpovídáte na naše otázky. Já bych také chtěla ráda hovořit o plánu obnovy. My jakožto zelení vidíme návrh Francie a Německa pozitivně. Těch, dát těch, líbí se nám to, že chtějí dát tedy těch 500 miliard eur do naší ekonomiky, aby se znovu nastartovala. Také se mi líbí, že tam chtějí posílit klimatické cíle a že tam mají být investice pro transformaci našich ekonomik s ohledem na ekologické a digitální samozřejmě politické aspekty, ale jeden aspekt by vy ve vašem návrhu měl být rovněž zohledněn, a totiž to, jak, že dopady krize na ženy a muže jsou jiné. Již v březnu jsme zjistili, že nezaměstnanost žen eh, roste pětkrát rychleji než nezaměstnanost mužů, protože ženy právě pracovaly v těch odvětvích, které byly zasaženy nej, nejvíce hotely, restaurace, eh, turistika a tak dále. Tyto investice, které eh, půjdou do digitálního sektoru nebo do ekologie, do ochrany klimatu, do energetiky, pravděpodobně opět eh, zajistí eh, místa, pracovní místa, která typicky vykonávají muži, kde dosud pracovalo pouze velice málo žen a Ženy navíc ještě dělají veškerou práci doma, protože jsou školy zavřeny, takže jaká opatření hodlá přijmout Evropská komise pro to, aby minimálně polovina těch zdrojů, které budou dány k dispozici, se dostala k žena, ženám v, podle zásady parity článek 23 listina základních práv. Ehm, bude se snažit komise předložit něco takového, co jasně zohlední genderovou rovnoprávnost, tak aby skutečně bylo zajištěno a pokryto vše. Commissioner, can you press the speak button? Pane komisaře, můžete prosím zmáčknout své tlačítko? Budu pokračovat italsky. Ano. Ano. Toto téma je součástí priorit našeho plánu obnovy. Ano, bez pochyby. Ano, my máme určité okamžité cíle, krátkodobé. Systémy sociálního zabezpečení, zdravotnické systémy, tak, také aby podniky neskrachovaly. A potom máme strategické cíle jako e, transformace, zelená ekonomika, zelená dohoda. A co se týče ale sociálních dopadů, Eh, které budou obrovské důsledkem této krize, tak zde nemůžeme ztratit ze zřetele to, že sociální dopady budou odlišné. a některá odvětví tím utrpí nejvíce. Jsou to ty nejzranitelnější sektory. A rovněž to bude mít odlišný dopad podle pohlaví. A proto komisář Schmidt především se tomu věnuje, tak aby společně s nástroji, které už se nyní používají, například včera byl přijat mechanismus SURE, a cílem je přispět ke financování eh, různých integračních systémů, eh, podpora v nezaměstnanosti v některých zemích. Ale kromě těchto nástrojů, které jsou třeba, ale které nevyhnutelně jsou více namířeny na pracovní místa, tedy na ta stabilnější pracovní místa, kde je eh, jasný ten rozdíl v té genderové otázce, tak je potřeba zahrnout balíček opatření pro ta zranitelnější odvětví. A cílem musí být rovnost pohlaví. A především, abychom zareagovali na pracovní místa, která obsazují mladí, což jsou ta nejméně, ty nejméně jisté pracovní pozice a musí se to udělat prostřednictvím těch eh, mechanismů, které máme, nejenom těch tradičních. Ten sociální balíček musí být určen pro navrácení do rovnováhy rozdíly mezi pohlavími a potom tady máme otázku té práce, která je chráněná a která není. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Nyní pan Adam Bilan, EKR. Za EKR máte minutu a půl, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane komisaři, můžete nám prosím vyjasnit, eh, jak plánujete, že ty dva návrhy od komise, tedy eh, celní program a nákup zařízení pro celnice, takže to nebude negativně ovlivněno pokud jde o rozpočet, mám na mysli eh, úpravu rozpočtu po covidu. Jsem si vědom, eh, že je to potřeba, ale nemůžeme eh, podkopávat či podfinancovat oblasti společného zájmu. protože digitalizace celních služeb je nutnost, protože je potřeba řešit stávající realitu. Já bych si chtěl vyslechnout k tomu další informace. Děkuji vám, pane Bilané, a nyní dávám slovo panu komisaři, prosím. Ano. Ano. Já samozřejmě se eh, nevyhýbám odpovědnosti komise, ale je to společný závazek komise a parlamentu který spočívá v podpoře financování těchto dvou programů. Protože tyto fondy jsou striktně propojeny ve velké míře s potřebnými investicemi do IT systémů, a do modernizace IT systému. A ano, my jsme si vědomi toho, že to musíme velmi striktně eh, monitorovat. Jedná se o závazek členských států toto činit, ale ty finanční potřeby jsou bez pochyby potřeba. A předsedkyně nás ujistila, že programy komise nebudou dotčeny financováním plánu obnovy. A já si myslím, že i parlament, my bychom eh, měli zajistit, že toto bude výsledek. A komise a parlament by měli spolupracovat tímto směrem. Protože pokud chceme aby celní úřady pracovaly účinněji, tak potřebujeme tento rozpočet. Musí být potvrzen tento rozpočet. A já jsem docela optimistou v této oblasti, ale komise i parlament by eh, měli mít tedy závazek to potvrdit. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji a za politické skupiny Anne-Sophie Zague NGL. Děkuji, pane paní předsedkyně, pane komisaři. Já jsem se chtěl zeptat na cládla v Evropě a eh, jaké cíle rozpočtové politiky Například ve Fracni byly zrušeno e, asi 6 tisíc míst pro celníky, zavírají se celnice a e, vnitřní trh je příliš deregulován. Podívejme se, jak to vypadalo s těmi e, léky falečními a falečními medicínskými pomůckami. Co chcete udělat pro to, abyste zlepšili národní systémy a zlepšili koordinaci celních orgánů v Evropské unii? Jak zajistit dobré fungování evropského obchodu? 60 zboží se prodává přes platformy a není v souladu s evropskými normami. Co s tím uděláte? A po, posílíte tedy eh, celní orgány, protože kvůli krizi a Brexitu je to zásadní. Poslední věc, eh, co se týče toho plánu obnovy, jak to ohlásila Francie a Německo. Já si myslím, nebylo vhodné vytvořit nějaký nový ekonomický rámec, který by eh, prostě rozvolnil ta striktní pravidla to pro zadlužení a pro evropský rozpočet, který by poskytl peníze do zdravotnictví a všude tam, kde je to třeba, do veřejného sektoru. Já si myslím, že by to byl výborný způsob, jak nyní eh, pomoci překonat krizi. Prosím, pane komisaři, máte slovo. Uh, yes, merci. Uh... Děkuji. Já si myslím, že komise by měla jít dvěma směry ve svém úsilí. Za prvé, to je to asi to hlavní. To je naše povinnost a také je to v naší kompetenci. A totiž musíme posilovat koordinaci. A já si myslím, že tato koordinace právě začíná fungovat. A samozřejmě je to spojeno se skutečností, že program, eh, programy, o kterých jsme hovořili právě před dvěma minutami, Eh, této IT equipment a modernizace. Tyto programy eh, potřebujeme, eh, aby byly zafinancovány a podpořeny. A dále měli bychom také vyslat jasné poselství, které by se týkalo skutečnosti, že potřebujeme z mnoha důvodů, mezi nimi mimo jiné tedy z těch důvodů, které se týkají kontrol DPH, potřebujeme celní orgány, které budou účinné, silné, budou fungovat celý efektivním způsobem přímo v členských zemích, ale uvědomme si, že to, není to na nás, na komisi, abychom dávali reakce, odpověď konkrétní. My musíme vysílat poselství, že je skutečně naprosto nezmytné, aby členské státy měly silné celní orgány. Je tady mnoho výzev, Brexit, boj s podvody, s padělky, a s podvody na DVH a je tady také nebezpečí druhé vlny pandemie a tak dále. My pracujeme na koordinaci a na kooperaci a já zkusně vyzývám, vyzývám a vyzvu k tomu, budu apelovat na členská zde, aby posílili aktivitu celních orgánů a dali jim samozřejmě k dispozici také technické a technologické prostředky, aby mohli dobře pracovat. Jinak ta diskuse o eh, rozpočtových pravidlech, o paktu stability a růstu, o těch pravidlech eh, pro zadlužení, to určitě je něco, čím se budeme zabývat v příštích měsících My jsme již zahájili diskusi o těchto pravidlech a myslím si, že ta diskuze je velice užitečná. Potřebujeme mít společná pravidla, to je jasné, ale momentálně není příhodný okamžik pro to, abychom tato pravidla a v této naprosto mimořádné situaci aplikovali. Tak jak říkám, během příštích měsíců to bude jedna z diskuzí, kterou povedeme na komisi. Podíváme se na to, jak bychom mohli společně naše společná pravidla, která jsou v našich smlouvách, jak tedy zajistit, abychom v rámci těchto pravidel navzdory všemu mohli otevřít jaksi takové okénko pro veřejné investice, které budeme velice potřebovat. Děkuji, pane komisaři. Nyní přejdeme k druhému kolu otázek, kdy se členové výboru eh, budou moci tedy ptá, eh, klást otázky. Máme tady pět kolegů, protože máme jenom 15 eh, minut dohromady, takže tři minuty na otázku i odpověď. Takže požádám kolegy, aby dodrželi striktně časový limit jednu minutu. A vy, pane komisaře, máte dvě minuty na odpověď. Pan Salvatore Demeo, EPP, jednu minutu. Eh, dobrý večer, pane komisaři. Během covid krize eh, jednotný trh spochybňován mm, díky nekoordinovanému uzavírání některých členských zemí vzhledem k dovozům eh, zdravotních pomůcek, které nesplňovaly evropské standardy. Proto potřebujeme posílit naše celní kontroly na vnitřních i vnější hranici. Nicméně v posledních letech jsme viděli tedy velkou konkurenci ze strany neevropských produktů, což eh, vede k nižším standardům. Tento problém vyžaduje velkou pozornost ze strany celníků Nemělo by se to eh, týkat i jiných oblastí, jako je dovoz potravin. Co se týče MFF, doufám, že to bude odvážný, ambiciozní plán, i když bude vyžadovat nové fondy, jako je digitální, ehm, digitální potřeba, také musíme odpovědět na franko-německý návrh. Ne, Prosím dvě minuty na odpověď. Děkuji. Jistě, když se eh, podíváme na eh, mm, situace, jak se budeme muset poučit z posledních dvou měsíců. Chci opakovat, že tyto lekce nám skutečně ukázaly výzvy, kterým čelíme. Během prvních týdnů krize především. A pak také naše schopnost minimálně do určité míry ehm, překonat tyto potíže. Komise samozřejmě ehm, chce Um, provádět tržní dohled nad celními orgány a my zvyšujeme efektivitu technologickými nástroji, platformami. Budeme muset do nich investovat více, jak jsem uvedl v úvodu. Co se týče návrhu fondu oživení, Eh, návrhu, který padne příští týden, tak já chci zdůraznit to, že z mé strany mám, pocituji určitý optimismus. Eh, byli jsme svědky toho, že v posledních dvou měsících, pokud bychom toto udělali před šesti měsíci, tak bychom to nikdy nedokázali. Ale teď vidíme, že čelíme společné výzvě, takže to zvládneme. Nyní Sylvie Guillaume, prosím. Já mám dvě řady otázek. Jednak Um, právní rámec na sankcí a dále trialog ro, ro, rozpočtu. Uh, bude to mm, komise podporovat? Dále, co se týče některých um, dodavatelských řetězců externích, pak některých produktů, jako jsou například ty roušky, co udělá komise pro kvalitu a bezpečnost těchto produktů a online obchodování. Pane komisaři. Uh, oui, uh... Děkuji. Víte, že bohužel naše návrhy, které se týkaly zprávy celní unie, byly, jak bych to řekl, v zásadě odmítnuty jistým počtem členských států. A z naší strany prostě není možné pouze jen tak znovu navrhnout něco, co bylo odmítnuto. Jsme přesvědčeni, že sankce a postupy pro porušení, pro nesplnění či, či nedodržení, to jsou velice nutné věci, proto když, pokud chceme mít eh, celní legislativu, která bude fungovat. Momentálně se snažíme nalézt nějaké jiné možné cesty odlišné od toho, co bylo zamítnuto, co bylo tedy odmítnuto členskými státy. A jedna taková možná cesta eh, se týká notifikace ze strany členských států na základě článku 42 našeho nařízení. A co se týče mm, těch dalších věcí, na které jste se ptala, ano, já si myslím, že musíme pracovat na těch řetězcích dodatelských, které se týkají zdravotnických pomůcek a vybavení mm, a produktů, ale já si myslím, že jsme se tady poučili eh, relativně úspěšně se nám to podařilo tomu čelit a že jsme nyní lépe vybaveni pro to, abychom lépe zvládali nějakou příští krizi. Děkuji. One minute, Karen. Děkuji, pan komisaři, že jste mezi námi. Dvě věci eh, se eh, objevily eh, v této krizi. Jednak státní pomoc, a jednak dovoz základních eh, zboží. My chceme zajistit eh, celní kontroly a mm, Evropský parlament má s tomto podporujeme. Co se týče státní pomoci, to má určitý eh, dopad na náš vnitřní na náš vnitřní trh, především pokud státní pomoc dostanou firmy, které používají eh, jurisdikce pro daňové účely, které nespolupracují. Eh, vy také pracujete na seznamu těchto ne- nespolupracujících jurisdikcí. Dojde k její aktualizaci vzhledem k masivní státní pomoci, kterou dostanou evropské firmy? Pane komisaři? Ano, Myslím, že seznam nekooperujících jurisdikcí funguje poměrně dobře. Pravidelně se aktualizuje. Moje, moje poselství je, že myslím, že ta situace je také to, abychom jednali co nejrychleji směrem k tomu, abychom měli evropské řešení nejenom eh, perucích jurisdikcí, ale také minimální dani. Protože ano, Chceme globální řešení této výzvy a to je závazek, který samozřejmě potvrzujeme, ale riziko, že to globální eh, řešení nebude dosaženo, nás vede k tomu, abychom zvážili nutnost také v souladu s tím, co jsme projednávali v minulosti. co se týče vlastních zdrojů a zdanění e- evropské iniciativy. Ten seznam víceméně funguje. žádný eh, z eh, nás těch členských zemí není na seznamu, ale problém minimální daně se objeví v příštích měsících a myslím, že bude klíčový. Děkuji, pane komisaři. Paní Izabela eh, Tovaliary za IDE. Dobré odpoledne, pane komisaři. Mám pocit, že jsme nyní eh, dosáhli okamžiku, kdy v rámci ochranných že, že bychom se měli nějak pohnout v rámci opatření ochranných pro naše firmy a pro naše občany. Kontrola bezpečnosti produktů, zejména když se jedná o výrobky z třetích zemích, víme tady, vidíme, jak je zásadní a v krizi se to ještě jasněji ukázalo. Každý den se do našich přístavů dostávají tuny zboží, které je buď padělané, anebo zboží, které nedodržuje naše zdravotní bezpečnostní standardy, tím vlastně oslavujeme naše vlastní firmy, které veškeré standardy dodržují a navíc ještě ohrožujeme zdraví občanů. Ptám se, eh, chcete posílit vysledovatelnost produktů, anebo jak chcete zajistit, aby naše firmy skutečně měly ten plný užitek z vnitřního trhu? teď skutečně nastal okamžik, abychom eh, se naprosto zaměřili na ochranu našeho vlastního průmyslu a eh, našich občanů. Například bychom měl, mohli zavést povinné uvádění původu ve všech výrobků v těch eh, etiketách. A doufám, že reakce bude rychlá, že nepřijde příliš pozdě. Děkuji, pan komisař. Jistě, není pochyb o tom, mm, že by to bylo dobré. Já s tím naprosto souhlasím a všichni jistě budou souhlasit se mnou, že jeden z strašného dopadu té krize je to, či spíše naopak jedna z dobrých věcí v krizi je, že lidé a široká veřejnost pochopila, jak nutné je, že musíme v zájmu spotřebitelů kontrolovat eh, bezpečnost našich produktů to si myslím uvědomili silněji všichni, zejména co se týče produktů, které spadají do oblasti zdravotnictví, když jsou to padělané produkty nebo eh, když se jedná o produkty, které nedodrží naše standardy, tak je to obrovský problém a to se není projevilo. A nové nařízení pro dohledem nad, pro dohled nad trhem a nařízení o dodržování norem pro produkty, které bylo schváleno v roce 2019. Až toto nařízení vstoupí v platnost, bude to takový další příspěvek k tomu, a, abychom měli tedy občany lépe ochráněny, ale musíme samozřejmě spolupracovat a vše zajistit na té celní úrovni, aby to fungovalo. Co se týče e-commerce a těch platform, i tady bychom se na ně měli zaměřit a eh, odstranit mezery. I tady máme například pokusy vyhnout se daní z obratu. Tam, kde se používá, anebo se používá elektronické obchodování s účelem, za účelem podvodu, či za účelem toho dostat produkty na trh, které jsou nebezpečné pro zdraví spotřebitelů. Děkuji. Tak for the Greens, Kim, you have... Nic za zelené. Na jednu minutu paní von. Sparen. Tak, eh, děkuji, pane komisaři Gentiloni. Já vítám úsilí zaměřit evropský semestr na, více na sociální aspekty. Ehm, zpráva 17 zemí zmínila mimo jiné nedostatek bydlení a rostoucí náklady na bydlení. Konkrétní doporučení pro Irsko, Německo, Británii se týkaly řešení dostupnosti bydlení Dále investice do sociálního bydlení by měly být důležitým prvkem oživení. Jedna z překážek sociálního bydlení je eh, nařízení o službách v obecném zájmu, což omezuje cílovou skupinu na znevýhodněné eh, skupiny obyvatel. Rozhodnutí o státní pomoci eh, brání větší výstavbě sociálního bydlení. Článek 26 Lisabonské smlouvy um, znamená, že služby v všeobecném zájmu by měly být co nejblíže občanům a občané a města by měly mít možnost vytvářet eh, politiku bydlení. Řečník byl přerušen. Budete to řešit, prosím? s svými kolegy a mm, můžeme očekávat, že dostupné bydlení povzbudí ekonomiku. Pane komisaři, po své odpovědi možná bych vás poprosila o závěr, tak abychom mohli ukončit dnešní schůzi. Děkuji. Děkuji. ten problém nejenom z osobního politického hlediska, ale je to velmi relevantní téma. I přesto, že to není součástí mého portfolia, ale z makroekonomického hlediska. Sociální bydlení je jedním z principů, jedním z hlavních pilířů sociálních práv který je eh, součástí tohoto mechanismu eh, semestru. Ten dohled, jak víte, tak integrujeme teď proces dohledu do toho semestru, udržitelné, cíle udržitelného rozvoje, eh, OSN. Zase tedy sociální bydlení, je jeden z cílů. Myslím, že v této krizi by ta odpověď měla jasně brát v úvahu mm, tento cíl a jsou je tady jasné um, cíle. A jak jsem řekl, tak ehm, máme specifická doporučení, které jsme prezentovali a je tam zvláštní zmínka tohoto jako jedno z hlavních cílů jednotlivých zemí. Na závěr, paní předsedkyně, myslím, že mohu potvrdit, že na začátku této krize mnoho evropských občanů bylo zklamáno nedostatečnou koordinací v evropské reakce, uzavření hranic, zákaz vývozu zdravotního zařízení, kilometry kamionů na hranicích, nedostatečná kontrola kvality produktů. Pak musím říci, že e, úsilí komise členských států to vyřešilo mnohem základní důležité zboží obíhá v EU a můžeme ukončit zákaz exportu zdravotních pomůcek, zrušit DPH na e, zdravotní pomůcky. Teď tady máme novou výzvu, e, aby naše činnost v celní unii se dostala o úroveň výš. A tady musíme potvrdit ten rozpočtový závazek v, MFF, tak jak ho navrhla komise, a za druhé musíme zachovat plán na příští úroveň celní unie na podzim a já doufám, že komise a parlament bude schopna spolupracovat na tomto. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane Gentiloni, za tuto výměnu názorů. Um, jsme velice rádi, že jsme mohli klást otázky a slyšet vaše odpovědi v této obtížné době, kdy se snažíme pracovat co nejlépe já se snažím eh, respektovat čas. Máme pětiminutové spoždění, potřebujeme dalších 45 minut na diskusi o naší vlastní parlamentní práci a vzhledem k tomu, je, je důležitá. Než přejdeme k dalšímu bodu, tak mohu oznámit výsledky hlasování zprávě pana Peterse 38 pro, 1 proti, 4 se zdrželi takže to je výsledek, také to bude písemně sděleno a bude to na webových stránkách IMCO. Děkuji vám. Bod číslo 7 je zpráva pana Elisova digitální služby, zlepšování fungování vnitřního trhu. Už jsme měli krátkou výměnu názoru o této zprávě před dvěma mm, mm, schůzemi. Teď máme více času a já i hned dám slovo zpravodaji panu Salí Ivimu eh, stručně, protože už jste to prezentoval, abyste tedy uzavřel tu prezentaci, kterou jste už začal minuta a půl, protože pak chci dát slovo stínovým zpravodajům na tři minuty. Takže, pane Saliba, prosím, můžete to ještě jednou uvést? So, first of all, I would... Nejdříve bych vám chtěl poděkovat všem eh, kolegům a stínovým zpravodajům, jak řekla paní předsedkyně. Já už jsem eh, představil Eh, tuto zprávu v minulosti. Nechci hovořit příliš dlouho, protože bych si přál, abyste vy, kolegové, pohovořili a přednesli vaše připomínky. Eh, pokud jde o tuto směrnici, o které hovoříme, tak se stala eh, milníkem, ale nyní se nacházíme v odlišné situaci než před 20 lety, kdy byla tato směrnice přijata. Většina Eh, služeb tenkrát neexistovala. Eh, nyní musíme přijít s novými myšlenkami a musíme stanovit standardy pro zbytek světa. My jsme to tak udělali v jiných oblastech, eh, třeba jako GDPR. Nyní více než kde jindy vnitřní trh, digitální služby a ochrana spotřebitele, jeho bezpečnost, tak to musí řešit výzvám. A ty mezery, které existovaly před pandemí, tak eh, nyní jsou ještě viditelnější a významnější. Chci se soustředit na eh, zvýšenou ochranu bezpečnost eh, spotřebitele, potom požadavky na transparentnost, náležitá péče, potom otázka odstranění obsahu, konkrétní požadavky pro internetová tržiště, pravidla ex ante a také otázka evropských a národních orgánů, tak aby se zjistila lepší vymáhání a lepší spolupráce, eh, pokud je o tento akt o digitálních službách. Musíme prosazovat evropské hodnoty, musíme chránit eh, spotřebitele, uživatele a podniky, Těším se na dobrou diskuzi, těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji a jsem přesvědčen, že na konci této práce budeme schopni poskytnout velmi dobrý materiál pro komisi a tak, aby se eh, do konce roku stihla práce na tomto aktu o digitálních službách. Nejdříve vystoupí stínový zpravodaj za EPP, pan Arias Echeveria. Máte tři minuty, prosím. Děkuji. Douf... Vidíte mě? Myslím, že ne, protože mám problémy se svojí kamerou. Ano, říká paní předsedkyně. Dobře, vidíte mě. Děkuji vám za to, že jste zahrnuli eh, tento bod do programu a děkuji vám, pane Salibo, za vaše slova 4. května a i dnes. Je velmi důležité, abychom hovořili o těchto klíčových eh, otázkách eh, tohoto aktu o digitálních službách, tak aby ta naše zpráva byla co nejužitečnější. Musím říci, že bylo poněkud eh, frustrující, že 4. května jsem se nemohl vyjádřit, protože nebylo dostatek času. Já vím, že ty okolnosti jsou někdy mimořádné a že není možné dělat více, ale bylo mi líto, že jsem nemohl vystoupit během rozpravy ale jsem velmi rád, že jsme si mohli vyslechnout prezentaci pana Saliby. Víte, že už uplynula lhůta k pozměňovacím eh, návrhům, k návrhu zprávy pana Saliby a že bylo předloženo více než 900 pozměňovacích návrhů a my to stále analyzujeme, eh, protože tento akt o digitálních službách je velmi důležitý. Naše frakce předložila několik pozměňovacích návrhů. My si myslíme, že tímto posílí některé body pana zpravodaje a také jsme navrhli navrhli eh, nové koncepce, které podle našeho názoru v návrhu zprávy byly. Pokud je akt o digitálních službách, zde máme obrovskou přitost řešit výzvy digitálního světa a myslím si, že musíme být velmi ambiciozní. Na jedné straně si vážím velmi pozitivně toho, že návrh zprávy jde ještě nad rámec pohé revize směrnice o elektronickém obchodu a že tam jsou také otázky pravomoce prostřednictvím eh, regulace ex ante. Je velmi důležité chránit malé a střední podniky v Evropě Evropě v digitálním světě, tak aby mohli soutěžit v tomto globalizovaném světě. Ale myslím si, že bychom měli jít ještě dále a přijít s konkrétními opatřeními. Moje pozměňovací návrhy přichází tedy z návrhy, které soubírají tímto směrem. Zároveň souhlasím s panem zpravodajem v tom, že je potřeba zachovat základní zásady eh, směrnice o elektronickém obchodu, třeba zákaz uvalovat povinnost eh, masivního monitorování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 Ale v pozměňovacích eh, návrzích ještě navrhuji jít o krok dále, co se týče požadavků na transparentnost, eh, to, co vyžadují platformy od svých uživatelů. My jsme tyto pozměňovací návrhy eh, předložili, tak abychom toto stanovisko posílili. Během koronavirové krize jsme byli svědkem toho, že se prodává obrovské množství padělaného zboží, také fake news a dezinformace. A jsem si vědom, že ta poslední věc úplně nespadá spadá pod eh, kompetence výboru IMCO, ale myslím si, že bychom o tom měli se zmínit tak, aby komise na to zareagovala a aby přišla s opravdu důraznými opatřeními. Všichni jsme odpovědní, pokud je o bezpečnější digitální svět a musíme pracovat společně, abychom představili zprávu, která bude skutečně užitečná pro komisi a pro všechny, eh, kteří tedy budou pracovat na tom aktu o digitálních službách a proto je velmi důležitá tato výměna názorů a v rámci tohoto výboru. Tesla zásadní. Děkuji. Eh, děkuji, Pablo. A nyní je na řadě paní Charancová za Renew. Prosím, kdy to máte tři minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych také chtěla poděkovat panu zpravodaji za tento návrh. Především si velmi vážím toho faktu, že se e, soustředil na význam a zásadní úlohu směrnice o elektronickém obchodu a jak je to důležité pro podporu internetového obchodu. Já si myslím, že milníkem e, e, je to základním kamenem internetu už přes 30 let a je velmi důležité to dobře pozměnit. Eh, ta hlavní zásada by neměla být oslabena. A nyní to projdu po jednotlivých kapitolách. Eh, oblast působnosti, zde souhlasím s panem Spravodem, že by to mělo platit globálně, ale tady existuje velký problém v tom, jak se to bude vymáhat. Eh, zásada extrateritoriality Eh, může vést k oslabení evropských firm. Pan zpravodaj hovoří o tom, že to, co je eh, nezákonné offline i nezákonné online. Ale já si myslím, že by to mělo eh, být i eh, naopak. Eh, geoblokování je velký problém a z tohoto důvodu si myslím, že komise by měla se podívat na přílohu k této směrnici, zali ty výjimky jsou stále ještě platné. Myslíme, musíme se podívat na rousetky Evropského soudního dvora, nesmíme změnit definice. A také ke změnění eh, zásady aktivní a pasivní, na to se musíme podívat velmi opatrně, protože je to otázka změny působnosti. Tam, kde zpravodaj hovoří o povinnostech naležité péče, já s tímto termínem nesouhlasím, já dávám přednost eh, transparentnosti eh, v termínech a podmínkách. Náležitá péče znamená, že musí monitorovat a to je opak té směrnice e-commerce. Eh, potom eh, ta otázka eh, zásady go to business, ale tady se hovoří pouze o obchodnících a o, o reklamách, které cílí na spotřebitele na internetovém tržišti. A to bylo to, co jsme v minulosti jmenovali nebo říkali B2B, B2C společnosti. Nemůže se to týkat všech dohod, smluv mezi podniky, protože to by vedlo k velké zátěži a k byrokracii pro všechny. Otázka umělé inteligence, to už je pokryto GDPR a musíme si dát pozor, abychom tady nevymýšleli něco, co už je vymyšleno. Algoritmy jsou chráněny obchodní tajemstvím, ale musí tady existovat určitý monitoring, ale musí to být eh, ze strany členských států, země původu, potom to musí být případ od případu a e, zdůvodněno. Potom e, otázka obsahu, samozřejmě i jasné to, co je nezákonné a co je škodlivé, to by se nemělo směšovat. Podporuji klauzuly, která by umožňovala platformám, aby přebírali odpovědnosti, aniž by se přišlo o ochranu odpovědnosti a to by se mělo přidat ke zprávě. Také plně e, souhlasím s otázkou procesu pro oznámení protiprávního obsahu a přijetí opatření. V roce 2011 mělo by se um, to využít v případě zablokování legitimního obsahu. A je důležité, aby se nejednalo o otázku směšování vnitřního trochu a eh, legislativy pro hospodářskou soutěž. Já se velmi těším na balíček pro hospodářskou soutěž. Co se týče eh, eh, otázky self preferenci tak to by se stále mělo řešit politikou hospodářské soutěže a ne zde. A zde nesouhlasím s tím, že bychom měli mít Evropskou agenturu pro internet. Já si myslím, že to je proti pravidlům zásady původu a vedlo by to ještě k další byrokracii. Děkuji. Děkuji vám, paní Charanzová. Alessandra Baso, máte tři minuty, prosím. Mi sentite? Yes, yes, we can. Sì. Ok. Děkuji mnohokrát za práci na tomto návrhu. Je to velice dobrý základ pro přepracování právního aktu, který upravuje odvětví, ve kterém je to skutečně nezbytně nutné, aby k té úpravě došlo. Hlavním cílem je podle nás ochrana podniků v Evropě, posílení jejich postavení na vnitřním trhu Musíme jim pomoci se přizpůsobit na změny způsobené digitalizací a také samozřejmě musíme eh, bojovat s eh, nekalou hospodářskou soutěží, zejména ze zemí mimo EU. Je třeba také lépe chránit spotřebitele proti prodeji padělků či nelegálních produktů nebo produktů, které nesplňují evropské standardy. S jednou věcí ovšem nesouhlasím a to je zřízení nového centralizovaného orgánu. Máme již mnoho takových útvarů, struktur, nadstruktur a toto je možná právě jedna z těch věcí, které v této EU nefungují až tak dobře. Myslím, že v krizi se to také projevilo. Viděli jsme, že Evropská unie ve všech strukturách a na všech úrovních není příliš schopná přijímat rozhodnutí neboť vlastně již národní orgány mají v rukou veškeré tyto pravomoci a e, si velice dobře celá léta. A národní orgány se, myslím, velice dobře postavily i k těm nedostatkům místních mezerám, které dříve byly. Tedy harmonizace právního rámce, ano, abychom pomohli podnikům, zejména těm, které jsou, pochází z našich členských států, ale nechceme, aby se tady zřizovala nějaká nová centralizovaná instituce. Namísto toho bychom se měli pokusit optimálním způsobem využívat zdroje, které již máme k dispozici. A nechci, abychom dávali další peníze daňových poplatníků na novou instituci a tak to jim je mrha lidi. Alexandra Glíze za zelené. Děkuji. Já bych chtěla eh, pogratulovat, poděkovat za tuto vyváženou zprávu. Vy naprosto eh, souhlasíme s těmi um, obecnými mm, zásadami, které byly přijaty. Vítám návrh zachovat klíčové eh, principy směrnice e-commerce, rozšířit aplikace na třetí zemí, země při, eh, které cílí na eh, evropské spotřebitele, aby se zvýšila transparentnost a transparentnost pro systémové platformy, kde je ďábel v detailech. Dále hm, silní ještě metalismu nejenom notifikace, ale Eh, také eh, informovat o označení obsahu. Toto jsou důležité věci. Máme další návrhy, které chceme, aby tam byly eh, význam transparentnosti, standardní reporting, tak aby bylo možné srovnat, srovnávat jednotlivé platformy a co je důležité pro transparentnost a co chybí, je transparentnost eh, těch systémů, které rozhodují, co vidíme na internetu a co nevidíme. Teď se mluvilo o fake news, eh, a ty doporučení, eh, doporučující systémy rozhodují o tom, jaký obsah vidíme. Takže na to musíme mm, vrhnout světlo. Možná je to obchodní tajemství. Eh, víme, že firmy upravují algoritmy každý den a my ta rozhodnutí musíme znát a jaké jsou ty hodnoty, které eh, zatím jsou, jaké principy. Dále, kdo bude kontrolovat rozhodování, především o obsahu, který není legální, ale škodlivý, například hate speech. To je problém, protože snižuje možnost svobody projevu lidí, kteří jsou tím cíleni, třeba ženy, minority a podobně. Takže když neomezíme, budeme proti obecnému monitorování, tak stále musíme zjistit, zajistit, aby se všichni mohli svobodně vyjadřovat na internetu. Dále sociální e, média, rady pro sociální média, kde budou e, nezávislé osoby na firmách, na vládách, které jak si vrhnou světlo na veřejnou diskusi o tom obsahu. To vy, povede k určitému tlaku na ty firmy. Co se týče nelegálního obsahu, eh, tak tady je mechanismus, jsme pro mechanismus řešení projů a Evropskou agenturu. Děkuji. Dále pan Jisa za EKR na tři minuty, prosím. Děkuji za návrh zprávy, je tam hodně pozitivního, ale vzhledem k nedostatku času jsem poměrně skeptický. Nevidím, jak některá eh, pravidla eh, mohou podporu relevantních dat pak eh, tady byla nějaká ustanovení ohledně ilegálních. Um, pardon, řečník byl přerušen. Mr. Yujisa, can you... Pane Jurgisa, znova. My jsme eh, vás ztratili, tak prosím zopakujte poslední větu. Nevidím, že by některé návrhy měly, byly podpořeny relevantními daty. Jedna pravidla pro eh, oznámení a akce podle hodnocení komise eh, boji proti nelegálnímu projevu, tak je reakce rychlá. 89 všech oznámení jsou řešeny do 24 hodin, 95 do 48 a 99,3 do týdne. To považuji za dostatečné. Pokud se nám, eh, pokud se pokusíme regulovat platformy z třetí zemí, tak um, jakákoliv eh, obchodní válka snižuje blaho spotřebitele. Vysvětlit všechno je technologicky nemožné. Měli bychom požadovat transparentnost vstupu, výstupu, algoritmů, které jsou optimalizované, jak bylo řečeno v nedávné studii pro náš výbor, tak může být obtížné poskytnout vysvětlení eh, systému umělé inteligence. A také jsem nenašel důkaz mm, rostoucí eh, konce digitální ekonomiky, právě naopak. Jak bylo řečeno, práva pracovníků by měly zůstat v kompetenci EMPL. Uplatnění stávajících návrhů by mělo být odpovědností národních orgánů a komise by měla prosazovat lepší spolupráci mezi členskými státy. Děkuji za pozornost. Děkuji za GUE pan Širte. Pan. Nemáme ho. Všechny stínoví zpravodajové si tedy vzali slovo, takže máme trošku prostor na Catch the Eye, pan Balsman a Zulu. Že jenom na jednu minutu a budu se, se striktní. Paní Valsman. Děkuji, pane paní předsedkyně. V mých pozměňovacích návrzích jsem se snažila posílit, ale nedefinovat roli eh, těch online tržit. Ten eh, dobrovolný slib o bezpečnosti produktů je hezký příklad toho, co je všechno možné. Většina těch opatření nejsou vůbec technicky problematická a mohou být tedy uplatněna i na malé střední podniky. Eh, pokud nějaké eh, produkty byly staženy, eh, eh, protože jsou nebezpečné, tak ten, ten obchod je prostě nesmí již dále prodávat, ale onlineové tržiště takovou to povinnost nemá. A pokud tedy chceme, aby byly spravedlivé a stejné podmínky pro kamenné obchody, onlineové obchody, tak je důležité, aby onlineové obchody v tomto směru převzaly odpovědnost. Právě proto, že to nevytváří nějaký dodatečný, dodatečnou zátěž pro malé a střední podniky. Já přeji eh, zpravodaji a stínovým zpravodajům mnoho štěstí při zpracování pozměňovacích návrhů. Děkuji. Děkuji, pane Valcman, pan Zulu, za, prosím, za také na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně, já děkuji mnohokrát za uh, Eh, tuto rozpravu, kdy se věnujeme, myslím, velice zásadní věci. Chceme v budoucnu, do budoucna vytvořit platformu pro občany takovou, a takový typ platform, kde bude zajištěno, že všichni budou nést svůj díl odpovědnosti. Eh, internet, jako známe nyní, má své výhody, ale skrývá v sobě také nevýhody a rizika. To celé se opírá o směrnici o elektronickém obchodování a o úpravy, které eh, se týkají eh, odpovědnosti a kontrol. Potřebujeme ovšem právní jistotu. A za tímto účelem potřebujeme mít jasnou definici veškerých aktivit. Já nevím, jak to tedy přesně je navrženo v tom dokumentu. Děkuji a poslední pan Sandro. Děkuji, paní předsedkyně, velice stručně. Ehm, nelegální obsah online. Možná bychom mohli eh, zajistit, aby Eh, ten nelegální obsah, který byl jednou stažen, tak aby zůstal stažený. To je velmi důležité. A dále je to otázka dalšího posilování odpovědnosti online tržišť, tržnic za účelem ochrany spotřebitele před eh, zavádějícími praktikami a také zajistit rovné podmínky mezi jednotlivými hráči. Tak to bylo stručné, děkuji a nyní dám slovo zpátky panu zpravodaji, panu Salibovi. Na závěr, dejme tomu minuta dvě. Alex, prosím. Pouze taková malá připomínka. Nejdříve bych chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům. Jak už jste někteří z vás řekli, máme hodně pozměvacích eh, návrhů, budeme se tím zabývat během příštích týdnů. Nebude to jednoduché, ale cílem této zprávy bylo nalézt eh, rovnováhu mezi různými zájmy, ale zároveň chceme zajistit, eh, že budou chráněny veřejné hodnoty, že spotřebitelé budou lépe chráněni na internetu a že také podpoříme a dáme spravedlivou šanci malým a středním podnikům, aby existovala řádná hospodářská soutěž. Proto já se těším na spolupráci se členy IMCO, hlavně se zpravodaji, se stínovými zpravodaji. Těším se na kvalitní návrhy, které potom předložíme komisi a potom koncem eh, roku budeme moci ovlivnit komisi tak, abychom měli dobrý návrh, dobré, eh, dobré tedy materiály pro revizi aktu o digitálních službách pro konec roku. Tímto tedy eh, eh, končíme bod tohoto pořadu jednání a nyní budeme diskutovat o zprávě Eh, Svenie Han. Týká se to eh, umělé inteligence a eh, režimu občanské odpovědnosti. Paní Svenio, můžete prosím přednést vaše stanovisko během dvou, tří minut. Souhlasíte? Teď jste se nám ztratila. Mm, Stínete to za dvě, za tři minuty? Já vás vidím, takže pokud nikdo nepřeruší, pohovořím. Děkuji, eh, Petro. Jsem velmi ráda, že mohu eh, představit eh, svůj návrh stanoviska ohledně systému občanskoprávní odpovědnosti za umělou inteligenci. Chtěla bych poděkovat všem stínovým zpravodajům za jejich podněty a také děkuji sekretariátu IMKA za výbornou spolupráci. Jak eh, všichni víme, tak umělá inteligence sehrává velmi důležitou úlohu v našem každodenním životě. Ale pro mě je důležité, je, že se musíme na tento vývoj dívat jako na obrovskou příležitost pro naši společnost a pro ekonomiky. Ekonomiku než spíše na nějakou hrozbu. Umělá eh, inteligence eh, nejenom usnadňuje náš život, osobní i profesní, jsme také produktivnější, ale je to také obrovský eh, potenciál, pokud jde o vědu a o výzkum. A také to pomáhá v boji proti nemocem a vidíme to nyní během této zdravotnické krize. Ale abychom využili plně potenciálu umělé inteligence, tak eh, musíme mít eh, k tomu evropský eh, rámec, abychom zabránili roztříštěnosti vnitřního trhu. Musíme zakrýt mezery a musíme mít právní rámec pro digitální věk. A to se týká také otázky odpovědnosti. Eh, v návrhu stanoviska IMKA eh, řešíme tuto otázku z hlediska ochrany spotřebitele. Je důležité, aby spotřebitelé disponovali vysokou úrovní ochrany, pokud dojde k nějaké škodě kvůli výrobku. Mm, nehledě na to, zali tam je aplikace umělé inteligence či ne. Eh, pomocí směrnice o odpovědnosti za výrobky, tak už Eh, toto máme a je důležité, aby spotřebitelé dostali očkodnění za svou škodu. Ale umělá inteligence má třeba specifika jako algoritmy či eh, dopad eh, blackboxu a tam se těžko třeba dokazuje ta otázka škody. Musíme tady také zrevidovat otázku důkazního eh, břemene. V současném eh, rámci je potřeba zrevidovat určité definice tak, aby eh, legislativa splnila svůj účel. V definici výrobku by měl být zahrnut software ve směrnici odpovědnosti za výrobek za výrobky i v ve směrnici pro bezpečnost. Je důležité, aby jakákoliv aktualizace či jakákoliv legislativa, která je spjatá s umělou inteligencí, tak je potřeba, aby tam byl prostor pro další technologický vývoj a zároveň, aby tam byla právní jistota. Eh, musíme tedy eh, mít eh, široký přístup a protože co se týče Eh, požadavků eh, pro umělou inteligenci, které souvisí třeba se škodami či zraněními. Eh, já se těším na vaše příspěvky. Děkuji. Děkuji, Svenio. Byla jsem informována, že máme čtyři stínové zpravodaje, kteří se chtějí vyjádřit. Za prvé za EPP Pascal Arimon. Prosím, máte slovo. Máte dvě minuty, každý z vás, dvě minuty, prosím. Eh, děkuji vám, eh, paní. Děkuji také eh, kolegyně Hán za velmi vyvážený návrh zprávy. Jde tady o odpovědnost u umělé inteligence. To je něco, co se bude během příštích let velice silně rozvíjet. Vytváříme tedy pravidla pro něco, co samo ještě o sobě a vlastně ani neexistuje. Je to obtížný úkol. My tady vlastně vypracováme doporučení, jak jednat a podle tří motivů. To první je, že musíme chránit potřebitele, aby vznikla důvěra. Tato důvěra potom přiměje občany k tomu, aby, eh, promiňte, podniky k tomu, aby investovali do této inovativní oblasti a tím ji v Evropě rozvíjeli. Navrhuji čtyři věci. To první je, v této oblasti bychom měli harmonizovat a dělat věci tak, aby byly maximálně harmonizované. E, je na čase, abychom tu směrnici o odpovědnosti za produkty přepsali do nařízení. A druhá věc, e, měli bychom rozšířit oblast působnosti tím, že tam ty eh, digitály, které máme jako výrobce, Škoda, Vada, eh, přepsali tak, aby fungovaly i v digitálním světě a dále onlineová tržiště ve směrnici z roku 85 nejsou uvedený, protože tehdy neexistovaly, ale i to tržiště musí nést silnější eh, odpovědnost za škodu, proto je musíme odpovídajícím způsobem zapracovat a dále u otázky odpovědnosti je důležité například, kdy začíná ta odpovědnost, že to musí být vlastně v ten okamžik, kdy, kdy se ten, kdy ten produkt se dostává na trh. U těch updateů musí být mm, důležité to, že ta odpovědnost, že tam vlastně ten okamžik se může přesouvat. Takže to je důležitá věc a ty produkty skutečně jsou velice komplikované. Mm je do nich zapracována umělá inteligence, v takovéto situaci je velice těžké prokázat, kdo udělal tu chybu, tu vadu. Měli bychom vytvořit něco jako černou skřínku, jako eh, ji máme u letadel, která samozřejmě bude eh, v souladu s veškerými pravidly eh, i zachování obchodního tajemství, ale takovéto černá skřínka by byla ta, na, taková možnost, jak vytvořit důvěru spotřebitelů i pro i důvěru pro podniky. Já se velice těším na spolupráci s kolegy a myslím si, že se nám podaří nakonec mít velice dobrý text. Omlouvám se, že musím hrát tady tuto úlohu. Děkuji vám. Nyní je za SAD Adriana Maldonado. Prosím dvě minuty. Dobré odpoledne. Eh, Chtěla bych eh, velmi poděkovat paní zpravodajce, protože tímto se cílí dosáhnout vysoké ochrany pro spotřebitele, když eh, musí eh, spoluexistovat s těmito technologiemi, jako měla inteligence. Chceme, aby v textu byla potřeba zaktualizovat směrnice o odpovědnosti za výrobky z roku 85, že je potřeba to přizpůsobit novým technologiím a co už je přijato a to, co máme v roce 2020. Také v tomto rámci považujeme za důležité zrevidovat eh, definice, jako je škoda, výrobek nebo defekt. Vzhledem k těmto novým technologiím je potřeba mít eh, vysokou míru informovanosti pro spotřebitele a vysokou ochranu. My si myslíme, že ta odpovědnost by neměla být na spotřebitelech, nejsou to oni, kteří musí prokázat, kde eh, byla ta chyba, ten defekt. Je potřeba prokázat pouze, že tam došlo ke škodě. Výrobky, které jsou jsou vyrobeny v Evropě, tak výrobce by měl být odpovědný za škodu. Na druhé straně, pokud ten výrobce je mimo EU, tak tam se nemůže identifikovat eh, výrobce, protože třeba to bylo také prodáno přes internet a ta odpovědnost by měla být na tom internetovém tržišti. Zároveň musíme zajistit, že algoritmy nebudou diskriminovat, musí být eh, transparentní a musí obsahovat odpovědnost. Musíme dosáhnout toho, aby naši občané důvěřovali těmto technologiím, protože jinak je nebudou používat. A zároveň bych ještě chtěla eh, požádat eh, komisi o konkrétní opatření, tak aby se monitorovaly ehm, eh, výrobky, které jsou defektuózní a které jsou na našem trhu. Zároveň eh, chci říci, že je důležité, abychom pracovali dále na tomto tak důležitém eh, stanovisku, které souvisí s otázkou eh, občanskoprávní odpovědnosti v umělé inteligenci. Ještě jednou děkuji paní zpravodajce za návrh stanoviska a doufáme, že dospějeme k dohodám během vyjednávání. Děkuji vám. Děkuji a jménem ID tady nemám žádné konkrétní jméno, nevím, jestli se někdo chce přihlásit o slovo, ne? Ne? Tak nyní zelení, EFA, doufám, že pan Marcel Kolaja je online, prosím, máte dvě minuty. Thank you very much, uh, Madam Chair. Děkuji, Paní předsedkyně, já chci poděkovat zpravodajce za její práci a chci přivítat skutečnost, že zpravodaj uznává, že nový rámec by měl být přizpůsoben technologickému vývoji a zajistit vysokou ochranu spotřebitele. Současně musíme vyvážit i technologické inovace to je důležité především z hlediska některých, eh, eh, některého eh, specifického vyvíjeného softwaru. Volné open source projekty by neměly být ohroženy novými pravidly. Také bychom měli mm, brát v úvahu, že návrh zprávy Jury navrhla, abychom se vyhnuli velkým změnám v rámci odpovědnosti na evropské a národní úrovni. Já věřím, že jako členové výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele bychom měli vyslat jasný signál o potřebě zajistit vysokou úroveň ochranu spotřebitele. A já se těším na e, spolupráci na tomto tématu. Děkuji, Marcele. Nikdo další za EKR a GUE tady není, ale mám tady jedno catch the eye. Paní Valcman si přeje vzít slovo. Může dostat jednu minutu. Děkuji. Děkuji, děkuji také Sveně Han za zprávu. Souhlasím se stínovým zpravedem EPP Paskalovi, s Paskalem. E, to jsou takové obdobné body, které jsou důležité, které jsou i v mé zprávě o bezpečnosti produktů a v těch oběma dalších zprávách z vlastního iniciativy. Ono to spolu souvisí, takže musíme se podívat, jak to tedy souvisí s tou směrnicí o odpovědnosti za produkty, je třeba, abychom identifikovali stávající právní mezery a uzavřeli je, ale nesmíme zároveň vytvářet nějaká zdvojená pravidla. To v žádném případě. Definice eh, k tomu, eh, co je vada produktu, to se prostě těžko pouze jen tak přenáší na digitální produkty a také doba vstupu na trh, jakožto zásadní pro odpovědnost, prostě už není přiměřená naší době. I toto budeme muset nějak přepracovat a já nám všem při, při jak si přijmu mnoho úspěchů pro to při vypracovávání koneční znění, konečného znění textu. Děkuji. Nyní dám slovo paní Hán na závěr na jednu minutu také, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně a vážení kolegové za vaše připomínky. Jsem ráda, že jsem Um, v podstatě vyslechla mm, to, co bylo v souladu s rámcem tohoto téma. Těším se na vaše pozměňovací návrhy a chci připomenout, že lhůta. Pardon, neslyšeli jsme. Mm, <laughs> dokon... Bylo to 26. 5. tedy, Soně. Nevím, zda mě teď slyšíte, chci říci, že 26.5. je lhůta na pozměňovací návrh. Těším se na další spolupráci. Děkuji vám. Děkuji vám. Kolegové, toto nás přivádí ke konci naší schůze. Poděkujeme ještě jednou pomočníkům za práci a děkuji sekretariátu za podporu a technickou všem technikům, kteří eh, stále eh, trpělivě pracují tímto zvláštním způsobem. Myslím, že jsme odvedli dost zajímavé práce a eh, příští schůze bude pravděpodobně 8. června, což je datum, kdy komisař Ren potvrdil, že přijde k nám do výboru a bude mluvit o exitu z covidové krize. Brzy tady dostanete další podrobnosti a uvidíme se 8. června. Děkuji.